zpráva pana Kocha, což je zavedení integrovaného systému prodeje jízdenek na multimodální cesty v Evropě. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, eh, paní komisařko. No jak se dostat z Výmaru do Lisabonu? Eh, přes internet to vůbec, eh, přes dostupnost internetu toto není vůbec jednoduchá otázka. Každý chce něco jiného. Někdo se chce dostat do cíle co nejrychleji, jiný chce cestovat udržitelně a ještě jiný se jako turista e, zajímá o nějakou scénickou cestu. Stávající online v podstatě dnes nabízejí velice omezený způsob hledání cesty, omezují se pouze na jenom málo operátorů a velice často jen na určitý způsob dopravy v, členském, v rámci členského státu. E, naši občané tím pádem stále častěji šahají po vlastním autě jako po spolehlivé alternativě. Naším cílem je podpořit multimodální ticketing, a e, umožnit plánování cesty od domu k domu s použití pouze jednoho lístku. A to nejenom v rámci regionu nebo státu, ale napříč celou Evropou. V rámci mé zprávy stanovujeme jasné požadavky na odstranění překážek a potíží na cestě eh, k multimodálnímu evropskému plánovacímu eh, systému, který bude zároveň prodávat lístky. Cestující mu, musí mít k dispozici dost informací, které jim umožní skutečně si informovaně vybrat mezi jednotlivými způsoby dopravy. Spravedlivý a rovný přístup k informacím o plánování cesty je velice důležitý první krok. Je potřeba zohlednit potřeby s omezenou hybností, je potřeba zohlednit všechny jednotlivé skupiny naší společnosti. Samozřejmě eh, v první fázi takové cesty se musí, eh, o ten se musí zasadit místní úřady, to znamená o ten úplně první cest, eh, o ten úplně první segment, který člověk ojde od dveří ke svého domu na nádraží a o ten úplně poslední, tedy z posledního nádraží až k hotelu nebo k domu. Je potřeba zasadit se také o definici řádných a jednotných uniformních pravidel pro cestující. Tím pádem dnes v Evropě máme velkou právní nejistotu, která snižuje atraktivitu multimodálního cestování. Je potřeba zvýšit tuto atraktivitu, protože multimodální způsob cestování nenabízí jenom eh, efektivnější způsob cestování, ale podporuje také ekonomičnost, udržitelnost, energetickou účinnost e, dopravy, ale podporuje také i cestovní ruch v celé Evropě. Proto očekáváme od komise odpovídající rámcové podmínky. Jejichž prvním krokem bude řádný přístup k informací o cestování. Co se týká e, služeb vystavování cestovních dokladů, komise musí najít řádná řešení i pro toto zatím eh, nevidíme žádné výraznější pokroky v této oblasti a proto je potřeba nastartovat legislativní proces. Je potřeba na začátku, během a na konci celé cesty dodávat eh, cestujícím řádné informace o případných výlukách nebo jiných narušeních a přerušeních dopravy. A tím pádem bude potřeba i zajistit náležitou ochranu dat a osobních údajů. Nakonec bych chtěl ze celého srdce poděkovat stínovým zpravodajům. Umožnili, že jsme vytvořili eh, návrh, který jde jaksi nad rámec jedné frakce. Je to návrh, který může prospět průmyslu, cestujícím i Evropské komisi. Doufám, že tento návrh najde podporu i v plénu a předem děkuji všem kolegům, Eh, a mým asistentům. Děkuji vám. Merci, monsieur. Nous ouvrons le catch the eye. Děkuji. Catch the eye. Pan Fonturika. Děkuji, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je důležité připomenout členským státům, aby sdíleli jízdní řády a podobné informace a aby vytvářeli intermodální ticketingové služby. Poskytovatelé služeb musí stavět na již existujících synergiích a musí užej spolupracovat na tom, aby poskytovali skutečně multimodální a přeshraniční služby plánování cest. Komise by měla tuto snahu usnadnit a urychlit. Měla by pomoci vybudovat mezinárodní ticketingový systém. Zatím bohužel žádný postup v této oblasti do roku 2020 nevidíme. Je potřeba poskytovat informace o aktualizovaných jízdních řádech členských států a o poplatcích, tedy o jízdném, a musí to být propojeno jak s údaji eh, o regionální dopravě, tak s městskou dopravou, tak se všemi ostatními databázemi a musí to být dáno k dispozici poskytovatelům služeb plánování cest a všem spotřebitelům. Děkuji vám. Pan Marias. Děkuji, η αναβάθμιση των ευρωπαϊκών μεταφορών θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τον Děkuji. Evropská doprava musí vycházet především se zájmu e, cestujících, jak správně říká se ve zprávě, to znamená poskytovat informace. Ale abychom vůbec byli schopni mít e, systém vystavování e, Eh, jízdenek na různé typy dopravy, tak musí naše doprava být především více konkurenceschopná i eh, zjednodušit systém rezervací po internetu a pro všechny kategorie osob, především pro starší občany také. Také je třeba i mít zvláštní ceny jízdenek pro osoby s postižením, pro konkrétní os- skupiny osob, eh, a mm, i ten rezervační systém musí být k dispozici ve všech jazycích Evropské unie a také i e, by měl specificky být mm, koncipován pro děti. Potom je třeba vzít do úvahy i e, ty různé mm, prázdninové balíčky, tak abychom nalákali co největší počet, počet turistů. Děkuji. allez monsieur. Eh, Zahvaljujem. E, poštovana Drazí kolegové, dovolte mi poděkovat za skvělou spolupráci panu Kochovi. Potřebujeme ještě vynaložit další úsilí ze strany Komise a členských států. Potřebujeme moderní informační technologii, Potřebujeme dospět k rychlému řešení vydávání lístku pro různé mody dopravy, které se musí vzájemně doplňovat, musíme na sebe navazovat. I ekoinovace může vytvářet pracovní místa. Uspořit můžeme eh, zejména na ceně eh, energie, tak, aby byla doprava dostupnější cenově, a to přispěje k environmentálním cílům Evropské unie. A pak ze třetí práva občanů, to znamená tím, že bude vydáván jeden jednotný listek, jednotná eh, cestovní doklad. Děkuji. Děkuji. Tady se ve zprávě zmiňuje individuální eh, možnost cestovat automobilem. To je spíš nutnost. Já, když Eh, cestuji třeba 35-40 minut autem, ale několik hodin by to trvalo eh, hromadnou eh, dopravou, veřejnou dopravou. Takže musíme se také zamyslet nad možností zefektivnění i automobilové dopravy. A pokud je o přeshraniční spolupráci, tak to je skvělé pro země, které sdílí hranici, pozemní hranici kde se eh, lidé přepravují mezi zeměmi, ale prosím nezapomínejte na to, že Spojené království je víceméně ostrov a tudíž eh, ty, ty náklady eh, na zavádění tohoto systému asi předčí i jeho přínosy. Děkuji a ještě pan Jakovčič. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pověrenice, znám, Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, vím, že váš úkol není snadný, díky, že jste tady i takto pozdě večer. Znamená to pro nás opravdu hodně, protože je to pro nás zárukou, že komise se bude ze všech sil snažit vyvinout eh, tento systém multimodálního ticketingu v Evropě. Rád bych zdůraznil následující, eh, paní komisařko. Cestovní ruch Cestovní ruch je naprosto zásadní sektor pro celou řadu členských států, zejména pro ty na jihu Evropy. V tomto ohledu, pakliže odvedeme dobrou práci, tak si myslím, že cestovní ruch v Evropě bude ještě konkurenceschopnější. Proto musíme zaujmout spravedlivý přístup k nastavení cen eh, jízdenek, což je jednodušší díky internetu, ale musíme sem zahrnout také veřejnou dopravu. A rád bych, abych docházelo i k výměně osvědčeným postupů. Děkuji, dávám slovo paní komisařce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážené poslankyně komise by chtěla poděkovat panu Kochovi a poslancům výboru TRAN za skvěle odvedenou práci na této zprávě. Tato zpráva zdůrazňuje, jak skutečně důležité tyto multimodální informace o cestování jsou pro všechny naše občany napříč celou Unii. Plně sdílíme jaksi zdůraznění koncového uživatele v této zprávě a zdůraznění výhod pro společnost. To je skutečně v souladu s duchem digitální agendy komise. Potřebujeme všechny informace, o, eh, které můžeme dodat o klíčových eh, dopravních eh, otázkách v Evropě. Potřeba posílit bezpečnost, bezpečnost rychlost a posílit zajistit konkurenceschopnost tohoto sektoru, abychom vytvářeli pracovní místa. To vše musí být i v souladu s rozvíjejícími se potřebami mobility moderní společnosti, včetně městské mobility. Máme zde více tlaku na poskytování multimodálních eh, informací o cestování, vyžaduje si to více integrace a větší flexibilitu v případě výluk. Eh, tato informační služba ve finále přispěje k zefektivnění celého systému řízení dopravy a dopravních Eh, dopravního řízení eh, jak pro cestující, tak pro nákladní dopravu. Proto potřebujeme datovou vrstvu, která je naprosto zásadní, protože nabízí poskytování přesných a kompletních informací koncovému uživateli, a s cílem nastavení takovéhoto rámce pro tržně vedený vývoj na straně ticketingu komise již podnikla celou řadu iniciativ. Trh řízení jako trh lidí pro lidi musí poskytovat spolehlivé informace o jednotlivých možnostech dopravy, které budou předneseny neutrálně, bez jakéhokoliv zabarvení, zvýhodňující ten nebo onen způsob dopravy nebo ten, toho nebo onoho dopravce v daném regionu. Je potřeba zaměřit se zejména na symptomatické projevy nespravedlivého prezentování dat nebo zvýhodňování. Co se týká zlepšování využití silniční infrastruktury. Momentálně v členských státech implementujeme opatření na zlepšení využití kapacity, nicméně to samé neplatí o informacích o cestování, jak už tady zaznělo. Jak jste řeklo, dostupná a kvalitní data o cestování zajišťující interoperabilitu nám zatím stále chybí, protože jízdní řády napříč jednotlivými druhy dopravy Eh, jak řekl eh, Evropský, jak říká Evropský parlament, eh, je zásadním, zásadní součástí tohoto systému, ale zatím stále chybí. Komise se hodlá zasadit o prosazení co nejefektivnějšího a co nejrovnějšího přístupu k těmto datům. To je podle definice úhlovým kamenem vytvoření zdravého rámce pro lepší poskytování služeb a je to naprosto zásadní pro zajištění rovných podmínek mezi jednotlivými poskytovateli těchto služeb. Komise vítá činnost členských států cílící na zlepšení interoperability ticketingových systémů i v přeshraničním sektoru a vítáme i všechny veřejné iniciativy a podobné akce, které nabízejí sdílení kapacit, zlepšení řízení systému, například Smart Ticketing Alliance a nebo full service model eh, v sektoru železnic. Komise, to bych chtěla zdůraznit, sdílí analýzu a parlamentu, že poskytování informací musí být přizpůsobeno potřebám všech cestujících, to znamená včetně osob se sníženou hybností. Další důležitý bod, který se týká transparentních tržních podmínek, a spravedlivého nediskriminačního přístupu na trh a jasných definic práv koncového uživatele. Ochrana spotřebitelů, ochrana dát, ochrana soukromí. To jde vše ruku v ruce a vše to přispěje k poskytování lepších a kvalitnějších služeb. A nakonec práva cestujících multimodálních kontextů. ráda bych vás informovala, že komise tuto otázku momentálně řeší. Připravujeme studii dopadu jednotlivých možností, abychom zajistili, že všichni cestující mohou plně a rovně požívat svých práv. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, tím uzavíráme.